Um, eh, dámy a pánové, vím, že eh, pár kolegů se k nám přepojí, eh, přijdou z jiných schůzí, už se blíží vánoční svátky. Nicméně bych rád velmi srdečně přivítal pana Belotanisa, pana Baltaska za Litovské a pana Barakauskase za litevské předsednictví a požádám je, aby zhodnotili činnost eh, litevského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitra. Pravděpodobně řeknou, čeho jsme si povšimli i my, že to bylo eh, předsednictví velice pozitivně naladěné. Možná, že Pár věcí se během tohoto předsednictví nedodělalo, například eh, váhám, mám-li zmínit eh, ochranu údajů, protože vždycky mě to přivádí do potíží, ale zdá se, že evropský eh, vyšetřovací rozkaz a také konfiskace výnosu zločinné činnosti se velmi posunuly dopředu. Požádám návštěvníky, aby, nás, aby pronesli své projevy a e, pak bude možnost otázky. Takže nejprve pan Bernatonis. E, pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, dámy a pánové. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za příležitost e, předložit výsledky litevského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Sice to bylo první eh, předsednictví v Radě Evropské unie eh, Litvy. Eh, myslím, že můžeme být spokojeni s výsledky, již jsme dosáhli, protože všichni členové týmu se velice zasadili proto, aby cíle litevského předsednictví, které jsme prezentovali v červenci, byly splněny. Samozřejmě, že bychom toho nebyli dosáhli bez pomoci institucí Evropské unie. Proto bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu a jeho jeho členům, europoslancům a zvláště pak členům tohoto výboru za spolupráci a pomoc v průběhu našeho předsednictví. V průběhu našeho předsednictví se dařilo um, hladce a kontinuálně pokračovat uh, v legislativní práce a uh, my jsme se snažili to neutrálně zprostředkovávat. Doufám, že nejste uh, zklamáni a rád bych předložil rychle naše výsledky. My jsme se hlavně zaměřili zaměřili na tři cíle. Vytvoření důvěryhodné, rostoucí, otevřené Evropy. Během předsednictví v oblasti spravedlnosti jsme hlavní pozornost věnovali opatřením, která by navrátila důvěru v Evropskou unii, která by stimulovala růst ekonomiky a posílila společný trh, zajistila finanční stabilitu a posílila ekonomickou a, hospodář- a měnovou unii a zajistilo by to také eh, finanční zájmy Evropské unie. Také jsme jsme schválili tři skupiny závěrů Rady v oblasti základních práv. Hodně jsme se věnovali posilování vztahu Evropské unie s třetími stranami, zvláště pak se zeměmi východního partnerství. Jedním z horizontálních cílů bylo vytvořit důvěryhodnou Evropu se stabilními financemi a s efektivním řízením hospodářství. Pracovali jsme na posílení důvěry občanů v oblasti svobody, bezpečnosti, oblasti a spravedlnosti. Pokrok v oblasti spravedlnosti eh, závisí na vytváření důvěryhodné Evropy. Hlavně a nejintenzivnější jsme se eh, zaměřili na upevnění bezpečnosti, zabezpečení finančních zájmů. Tím, že jsme podnikali opatření v oblasti trestního práva, využili jsme toho, co už tady bylo a také tady byly úplně nové iniciativy. Návrhy, které eh, vedou k vytvoření důvěry Evropě. To je hlavně směrnice ochrany eura i ostatních měn proti padělání. A je to velice důležité, aby se zajistila stabilita eura i dalších měn a také patřičná ochrana před paděláním. Tato iniciativa je Eh, je velice důležitá, ale my jsme rádi prostě, že se nám podařilo ukončit vyjednávání a že jsme dosáhli společného stanoviska v radě a to bylo v říjnu. Myslíme si, že vyjednávání s Evropským parlamentem o tomto návrhu bude určitě konstruktivní a úspěšné a že dosáhneme dohody hned v prvním čtení. Pak je tady další velice důležitá priorita předsednictví a my jsme tomu věnovali zvláštní pozornost. Je to směrnice o konfiskaci a sociálním využití výnosů z trestné činnosti. Naštěstí se nám podařilo dosáhnout eh, dohody s parlamentem o tomto návrhu. Myslím si, že schválení tohoto návrhu je obrovským krokem vpřed, aby trestná činnost nevynášela. Byť vyjednávání nebyla jednoduchá, což eh, souviselo s, tí, eh, s rozdílnými stanovisky jednotlivých institucí, jsme spokojeni s tím, že se nám podařilo dospět dospět ke společnému kompromisu a domluvit se o změní eh, prijavního eh, aktu. Chceme poděkovat zpravodajce Libe paní Makově za to, že se podařilo dosáhnout řešení. Rovněž bych chtěl vyjádřit uspokojení, že po prakticky dvou letech vyjednávání s Evropským parlamentem bylo dosaženo dohody o e, evropském vyšetřovacím příkazu v trestních záležitostech. E, společným úsilím se nám podařilo vyvážit e, záležitosti vyšetřování a ochranu lidských práv. Zároveň jsme vytvořili společný systém schromažďování důkazů na základě principu základného zájemného uznávání, tak aby se spolupráce urychlila ku prospěchu řešení trestně práv právních záležitostí. Rádi bychom poděkovali zpravodaji NML eh, tohoto výboru za konstruktivní a výbornou spolupráci ve snaze najít společnou dohodu o změní tohoto právního aktu. Doufáme, že směrnice bude schválena v blízké budoucnosti. Během litevského předsednictví jsme rovněž zahájili trialog o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestních sankcích za, eh, eh, za manipulaci s trhem na základě interních informací. Během předsednictví jsme intenzivně vyjednávali s Evropským parlamentem. Práce, spolupráce s radou pokračovala na návrhu legislativních aktů a chceme vyjádřit uspokojení, že při vyjednávání během předsednictví se dospělo k velkému pokroku a chci poděkovat eh, také členům výboru LIBE za konstruktivní snahu dosáhnout společných řešení. Doufám, že na konci litevského předsednictví se shodneme i na hlavních prvcích návrhu legislativního aktu. Během předsednictví jsme věnovali velkou pozornost návrhu komise na vytvoření agentury pro eh, trestní spravedlnost komise, s kterou přišla komise, a o vytvoření Evrop, eh, z úřadu evropského prokurátora. Návrh se projednával na radě ministrů spravedlnosti v říjnu, přičemž většina eh, ministrů tuto myšlenku podpořila. Ale musíme zdůraznit, že některé aspekty tohoto návrhu je třeba ještě dále diskutovat. Myslím si, že za tu krátkou dobu od předložení eh, návrhu se nám podařilo se pohnout dopředu k většině věcí, které se na expertní rovni projednávaly stanovili, jako je struktura a kompetence budoucího úřadu veřejného eh, prokurátora. Byť je brzy říci, že budoucí právní systém bude dokončen v blízké budoucnosti, myslím si, že celkový obrázek určitých eh, charakteristických rysů tohoto úřadu už se tady začíná rýsovat. Připomenu, že 16. a 7. října spolu s Evropskou komisí z Akademii Evropského, eh, Evropského práva jsme úspěšně uspořádali konferenci k tomuto návrhu návrhu. Myslím si, že v budoucnosti bude třeba vzít v úvahu návrhy e, a stanoviska národních e, parlamentů, což řekla také většina ministrů na radě v prosinci. E, komise také podporuje stanovisko, které vyjadřila ve svém sdělení z 27. listopadu a to je pozitivní. Úřad veřejné evropského prokurátora vlastně velmi důležitý důležitý a simultán, současně jsme také jednali o Evropské eh, agentuře Eurojustu. Eh, roste eh, přeshraniční zločinnost a proto je důležité zajistit co nejefektivnější fungování této agentury. Diskuze v pracovních skupinách začala v září a analyzovaly se první tři kapitoly nařízení. Doufáme, že vykonaná práce Eh, přivede k dalšímu úspěšnému jednání. Eh, s ohledem na skutečnost, eh, že stokholmský program věnuje zvláštní pozornost zájmům a potřebám občanů Evropské unie a skutečnost, že rok 2013 je Evropským rokem občanů jsme věnovali velkou pozornost ochraně lidských práv, aby se zajistila genderová rovnoprávnost a aby se snižovala diskriminace. V této souvislosti chci vyjádřit uspokojení nad tím, že se nakonec dospělo k dohodě o nových finančních programech, aby se tyto cíle daly realizovat. tyto program Justice a práva a, a, a, a program programy občanství. 5. Eh, eh, září eh, Rada a Evropský parlament se o těchto návrzích dohodly o dvou návrzích. Eh, díky úzké spolupráci obou legislativních institucí se udělalo hodně, aby se zajistilo, že návrhy budou schváleny ještě do konce tohoto roku. Jsme velice spokojeni s tím, že 10. prosince na plenárním zasedání Evropského parlamentu byl návrh schválen a včera, tedy 16. prosince, byl oficiálně schválen v Radě chci poděkovat členům Evropského parlamentu, paní Kinze Gens a Berlingerovi a dalším za úspěšnou spolupráci pro dosažení tohoto výsledku. Eh, teď se blíží konec roku Evropského občanství a proto k tomu byly i schváleny závěry v radě. A ty závěry zdůrazňují nutnost eh, více informovat evropské občany o jejich právech a zajistit, že je budou schopni uplatňovat v běžném životě, aniž by naráželi na, na zbytečné překážky. Tyto závěry se zaměřují na cíl, jímž je vyloučit překážky, které brání volnému pohybu pracovníků, studentů v Evropské unie. I dále je třeba chránit zranitelné skupiny občanů, zajistit eh, přístup k informacím a příležitost, aby se občané aktivně podíleli na demokratických procesech. Zároveň je třeba snižovat eh, zbytečně byrokratické eh, postupy. Chceme také upoutat pozornost eh, evropských občanů na rok občanství evropského a proto jsme také v souvislosti s tím organizovali konferenci ve Vilniusu, jak učinit každý rok rokem občanství. Konala se ve dnech 12. a 13. prosince ve Vilně. Eh, na této konferenci byla schrnutá vykonaná práce a dosažené cíle spojené zprávy občanů Evropské unie. A byly také eh, dány další pokyny v této oblasti. Z elitevské iniciativy zástupci nevládního sektoru východního partnerství byli rovněž přizváni jakožto pozorovatele. Tím získali příležitost sledovat skutečnou situaci, v níž se nacházejí občané Evropské unie, diskutovat s nimi a vyhodnotit také eh, z tohoto hlediska vyhlídky na Evrop- členství v Evropské unie. Dále jsme pracovali na eh, přístupu k Evropské úmluvě eh, o lidských právech a základních svobod. Během litevského předsednictví komise dala, poža- dala mm, na, požadavek na stanovisko ze strany Evropského soudního dvora ohledně návrhu dohody jimž by se Evropská unie k tomu připojila. Eh, předsednictví poslalo dopis eh, paní Vivian Redingové, místo předsedkyni komise, v ní žádá komisi, aby předložila konsolidovanou verzi návrhu vnější interních eh, předpisů a komise řekla, že to udělá až tehdy, až vydá soud své stanovisko. Nicméně rada náhle pracovala na některých prvcích tohoto vnitřního nařízení. 2. prosince roce Rada vydala dvě skupiny závěrů Rady eh, zaměřené na otázku základních práv eh, v závěry první skupiny eh, se zaměřily na vyhodnocení práce agentury pro základní práva to zaporacovala potom předsednictví do procesu vyjednávání, než eh, předloží návrh na vytvoření agentury pro základní práva. A tato agentura byla obecně hodnocena eh, kladně. Závěry byly učiněny také Ehm, v tom smyslu, že obsahují eh, doporučení, jak optimalizovat další spolupráci s evropskými institucemi této agentury a členskými státy. Závěrečná, eh, závěry rady z iniciativy předsednictví a dohodnuté v prosinci jsou věnovány eh, boje eh, proti zločinné činnosti na základě nenávisti. Eh, chceme zvyšovat povědomí o tom a vypracovávat konkrétní návrhy, jak bojovat proti tomuto zlu na evropské úrovni i úrovni členských států. Konference, kterou uspořádalo předsednictví spolu s agenturou eh, pro základní práva 12. a 13. prosince, tomu položila eh, základ. Je tam také zmínka o historické památce, kterou má Evropská unie a je ta, jsou tam odsouzeny veškeré typy genoc, eh, genocída, eh, zločiny proti lidskosti, zločiny páchané totalitárními režimy. Teď se dostáváme k dalšímu cílu, vytvoření rostoucí Evropy. Chtěl bych zdůraznit, že jsme věnovali velkou pozornost legislativním opatřením, která by mohla stimulovat hospodářský růst. Ochrana Reforma eh, eh, ochrany osobních údajů je velice důležitou a komplexní iniciativou zaměřenou na vyváženost oblasti eh, lidských práv a podpory hospodářského růstu. Je třeba reagovat na globalizaci a rozvoj informačních technologií. Eh, balíček reformy ochrany osobních údajů byl jednou z hlavních priorit litevského předsednicí. Ehm, pokračovali jsme v práci irských kolegů, pracovali jsme na tom velmi intenzivně na expertní i politické úrovni ta, tento balíček byl analyzován s e, těmito skupinami podéle než 20 dní a vlastně e, bylo to zapracováno na pořad jednání rady a také se o tom hovořilo v červenci v Vilniusu na neformální radě ministrů spravedlnosti a vnitra. V prosinci pak se jednalo o jednom z nejdůležitějších prvků návrhu komise. Jedná se o obecné nařízení ochrany obojí údojí. To je takzvané koncepce jednoho kontaktu kontaktního místa. My jsme během předsednictví přihlíželi k připomínkám členským státům a maximálně jsme se snažili hledat kompromisy. Rád bych tady zdůraznil, že jsme učinili vše, co se dalo, zejména po říjnové radě ministrů, abychom dosáhli konsenzu ohledně jednoho kontaktního místa, protože to je jedna z hlavních záležitostí v návrhu, která je pořád ještě nevřešena na úrovni rady. Byť jsme velmi intenzivně pracovali na tom po celé předsednictví. Ministrům se nepodařilo schválit konečná rozhodnutí o základních prvcích tohoto mechanismu. Právní otázky se nadnášely, zejména skutečnost, že snaha zajistit jednokontaktní místo pro podnikatele by zhoršilo situaci občanů a ohrozilo by to ochranu základních práv. Proto si ministři nepřejí věci uspěchat. Všichni jsme se shodli, že reforma ochrany údajů je potřebná, ale vzhledem k tomu, jak je významná, je současně velmi důležité eh, zajistit, že to nařízení bude vysoce kvalitní, aby zůstalo v platnosti dlouhou dobu a opravdu znamenalo přidanou hodnotu pro vnitřní trh a aby posílilo konkurenční schopnost podniků Evropské unie. Ale nemůžeme obětovat ochranu práv našich občanů tomuto cíli. Myslím si, že i nadále toto bude prioritní otázek eh, eh, i během eh, řeckého předsednictví, kteří patří do tohoto tria a že se jim podaří dosáhnout co nejrychleji ukončení. A mm, Evropský parlament už má mandát zahájit vyjednávání s radou a to určitě k tomu hodně přispěje. V neposlední řadě prioritou předsednictví bylo vytvořit otevřenou Evropu. Je velmi důležité ukázat, že bez ohledu ohledu na současné problémy Evropa je i nadále otevřena. Za posledních šest měsíců jsme upevňovali a rozvíjeli spolupráci se státy vnitř, východního partnerství. V říjnu se konalo první schůze eh, ministrů eh, spravedlnosti a vnitra a eh, jejich protějšků ze zemí extern, východního partnerství. Na té schůzi účastníci přijali společné prohlášení, kde jsou konkrétní kroky, nastíněny k užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitra mezi Evropskou unii a jejími partnery. Tato první schůze byla velice důležitá a prospěšná jak pro členské státy Evropské unie, tak i pro země východního partnerství, kterým jde o hlubší vztahy k Evropské unii. Doufáme, že takováto setkání budou pravidelná a povedou ještě k užší komunikaci a spolupráci v červenci jsem předložil eh, předsed, priority Evro- litevského předsednictví v Radě Evropské unie. A řekl jsem, že možná předsednictví bude pracovat na záležitostech, které v tom programu nejsou, ale i na dalších, které se najednou ukáží aktuální. Eh, myslím tím um, například eh, uvolňování informací o sběru zpravodajských dat v rámci programu USA. Tady vzniká celá zmiňovala správně řada velice složitých a závažných otázek, vzhledem k tomu, že to má vliv na práva evropských občanů. My si velice ceníme toho, že Evropský parlament vyjádřil znepokojení ohledně porušování soukromí evropských občanů a e, že e, ohlásil iniciativu tak, aby e, se vnesla jasnost do tohoto takzvaného elektronického sledování evropských občanů. Rada také vstoupila do dialogu se stranou Spojených států, týká se to vytvoření vytvoření eh, pracovní eh, skupiny eh, u USA ad hoc. Je důležité si uvědomit, že vidíme tady pozitivní příznaky ze, sna, znak, mm, ze snahy USA porozumění pro znepokojení Evropský, EU, e zejména pokud jde o nerovné zacházení s evropskými občany. Rád bych tedy zdůraznil, že v reakci na početné požadavky USA, aby byly předloženy Eh, návrhy eh, k politic, eh, k reformě politicky sledování USA dokument eh, ve smyslu příspěvku EU a jejich členských států, pokud jde o přeskum programu, byl eh, předložen v prosinci a předán Spojeným státům. Je důležité v dialogu pokračovat a patřičně vyhodnotit eh, opatření, která by se dala uplatnit. Jakožto předsednictví jsme rovněž vzali v úvahu stokholmský program, který definuje strategické pokyny pro oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Skončí ovšem v roce 2014. Proto během eh, neformálního zasedání ministru spravedlnosti a vnitra ve Vilniusu v červenci jsme zahájili politické diskuse o vyhlídkách v oblasti spravedlnosti a vnitra. Ministři rovněž eh, žádali, aby byly předloženy návrhy pokynů a v oblasti spravedlnosti a vnitra v této oblasti písemně. Eh, během litevského předsednictví pokračovaly diskuse na expertní úrovni a ministři si vyměnili názory na radě v prosinci. Během předsednictví jsme připravili schrnutí eh, předběžných návrhů členských států a budeme prezentovat toto. Eh, předáme to tedy potom Řecku, protože to je členem našeho tria předsednictví a doufáme, že diskuse probíhající v radě i v Evropském parlamentu přispěje přispěje k vytýčení budoucích strategických směrů v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Rád bych stručně předložil výsledky iniciativ, které přispívají nebo mají přispět k hospodářskému růstu. Eh, Rada schválila společné stanovisko, eh, týká se to evropského, evropských účtů a my jsme prováděli velice eh, intenzivní vyjednávání, týká se to nařízení o insolvenčním řízení a radě se podařilo definovat pokyny pro další diskuse v prosinci. Také rada schválila společné stanovisko k modifikaci br- nařízení Brusel 1 a e, také eh, předsednictví dále pokračovalo v diskusích ohledně nástroje eh, týkající se prodeje. Eh, to jsou nejdůležitější výsledky litevského předsednictví v oblasti spravedlnosti, ale Krom těch priorit, které už jsem zmiňoval, pracujeme i na dalších záležitostech a maximálně se snažíme a snažili jsme se, aby to předsednictví bylo úspěšné a přineslo hmatatelné výsledky. Tento půl rok byl další fází v naší společné historii ve snaze konzolidovat vztahy, spolupráci a jednotnost, jednotu evropských institucí. Za tým předsednictví bych rád znovu vám všem poděkoval za vaši spolupráci, Eh, během příští, minulého půl roku. Doufám, že eh, s koncem eh, našeho předsednictví ta spolupráce neskončí, ale že smysluplná práce bude pokračovat, že to bude dělat celá trojka, celé trio předsednictví. Děkuji a čekám na vaše dotazy. No, děkuji. Evidentně je to velmi ucelená zpráva není ještě úplná, ale požádám pana se. Prosím, máte slovo. A, a já jsem nesmírně potěšen, že tu dnes mohu být. Ehm, děkuji, pane předsedo. Děkuji za udělení slova ctění poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, poslanci výboru Líbe, dámy a pánové, dovolte mi, abych eh, navázal na prezentaci koleg, kolegy ministra spravedlnosti z Litvy a abych se vyjádřil k práci na uh, poli uh, tedy záležitostí týkajících se vnitra. Chci v první řadě poděkovat Evropskému parlamentu, zejména tomuto výboru, tedy eh, hlavnímu zodpovědnému výboru a všem zpravodajům za konstruktivní a zejména plodnou spolupráci. Dovolte, abych začal horizontálními otázkami, zejména víceletým právním rámcem 2014 eh, až 2020. Pracovali jsme na čtyřech eh, nařízeních v oblasti vnitra v uplynulých šest měsících eh, jsme měli opravdu hodně práce. A dohodli jsme se, jak na finančních opatřeních, pro eh, otázky vnitra i po otázkách eh, dalších, dalších eh, ctění poslance a poslankyně výboru Líbe. Chci vyjádřit naději, že poslední dohoda o těchto dokumentech bude dosažena ještě tento týden, což nám připraví cestu překonání všech dalších eh, překážek, včetně záležitosti financování potom od příštího roku. Na základě závěru Evropské rady jsme zahájili politické diskuze o strategických pokynech o dalším rozvoji evropské politiky v oblasti spravedlnosti a vnitra. A eh, nebudu opakovat co bylo dosaženo, ale jenom řeknu, že většina členských států vnímá imperativní potřebu sladění programu s finančním cyklem. Tím, že nastavíme politické priority v této oblasti, tak je potřeba uznat um, mimořádnou uh, strategickou roli Evropského parlamentu. A strategické pokyny v uh, oblasti spravedlnosti a vnitra, které má schválit Červnová rada příští roku, bude muset uh, samozřejmě zrcadlit společnou pozici parlamentu, rady a komise. Jedna z hlavních priorit eh, litevského předsednictví byla vytvoření, je, je vytvoření otevřené, eh, důvěryhodné Evropy. Bylo to zejména účinná ochrana externích hranic. V této souvislosti jsme věnovali pozornost zejména legislativnímu balíčku inteligentních hranic, smart borders. Eh, Ostraha hranic by měla zajistit efektivní eh, přechod hranic a eh, zvládnout regulaci tedy toku příslušníků třetích zemí. Zároveň musí být schopna potírat některé formy zločinnosti, jako je terorismus, nelegální migrace a přeshraniční zločinnost. A musíme přispívat eh, k celkové vnitřní bezpečnosti v Evropské unii. Pracovní skupina pro hranice dokončila, dokončila první čtení eh, pro v oblast, eh, pokud je o nástroj systému pro příchody a odchody s tím, že rada také přeskoumala další eh, návrh týkajících se programu registrovaných eh, cestujících. A další otázky předáme našim partnerům z Řecka. A dále je tu nařízení, kterým se stanoví pravidla v oblasti námořních hranic v kontextu operační spolupráce koordinované Frontexem. Toto nařízení mus, se musí stát efektivním nám s nástrojem, zejména pokud jde o zlepšení situace v oblasti Středomoří. Já jsem eh, nadšen a potěšen tím, že se předsednictví podařilo eh, dohodnout se na společném přístupu v rámci Koreperu 2 minulý eh, týden, a to po jednání s Evropským parlamentem a s potěšením eh, konstatuji, že třetí zasedání trialogu se konalo právě dnes. A doufám, že kompromis nalezneme eh, hladce, rychle, neprodleně. Abychom eh, zabránili těm tragédiím, jako ta, které jsme byli svědkem u ostrova Lampedusa, musíme společně s Evropskou komisí vytvořit eh, task force pro Středomoří a jak eh, hm, tato task force eh, vypracovala analýzu příčin této tragédie s tím, že okamžitě zahájila implementaci akčního plánu, který má předejít dalšímu opakování. Doufám, že tento plán bude schválen Další prioritou našeho předsednictví je legislativní úsilí ve vztahu k legální migraci. Dohodli jsme se na směrnici o sezónních pracovnících, jejíž implementace nejenom eh, eh, zabrání vykořišťování těchto pracujících v Evropské unii, ale zajistí eh, také některé pobídky a bezpečnostní opatření, tak aby se jejich dočasný pobyt nezměnil v, v pobyt eh, stálý. Také jsme pokročili, pokud eh, jde o eh, tedy převody pracujících mezi firmami a doufám, že jsme tak položili dobré základy pro nadcházející řecké předsednictví. Vysoce kvalifikovaní pracovníci mohou významnou měrou přispět k ekonomickému a sociálnímu růstu Evropské unie. Návrh pro stud- směrnice o studentech a výzkumnicích je nesmírně komplexní a zahrnuje celou řadu různých uh, oblastí veřejného života. Tudíž je potřeba pokračovat v diskuzích o některých uh, ustanoveních této směrnice. Pokračovali jsme také v práci eh, týkající se reakce na migrační tlaky. Rada se zaměřila zejména na otázku syrských eh, přistěhovalců a Lampeduzy. Také jsme pokračovali v dialogu s třetími státy, jednání o partnerstvích pro mobilitu, jednání s Tuniskem jsme dokončili a deklara, také deklarace o partnerství pro mobilitu s Azerbajdžánem, to bylo podepsáno před několika dny. Pokud jde o otázk, otázky Schengenu, tak k tomu chci zmínit dva body. Prosincová rada z iniciativy litevského předsednictví schválila své závěry týkající se eh, těch výstrah, těch upozornění, eh, pokud jde tedy o nařízení 957 2006 o šengenském systému, tedy 1987. Takzvaný SIS, eh, je to šengenský systém SIS 2. Implementace těchto závěrů by měla zlepšit kvalitu údajů, které jsou uploadovány do systému a měla by zajistit účinnější uplatňování politických sankcí ve eh, vztahu k pohybu příslušníků třetích zemí v, eh, v šengenské oblasti na pořadu jednání bylo také plné uplatňování šengenského aky ve vztahu k Bulharsku a Rumunsku. S ohledem na většinový postoj rady, Litva doporučuje možnost, zvážit možnost rozšíření šengenské zóny na základě postupného odstraňování hraničních kontrol. Bohužel, dlužno říci, že eh, s tím, jak se blíží prosincová rada, tak je zřejmé, že ta jednomyslnost potřebná k tomuto rozhodnutí možná dosažena nebude. Po eh, dalších rokováních na toto téma byla do zápisu zapsána bulharsk, bulharská a rumunské eh, prohlášení a eh, měli bychom se k tomu vrátit v blízké budoucnosti a vyřešit to dvoufázovým postupem. Teď se vyjadřím ještě k boji s terorismem. Po intenzivních diskuzích nad návrhem nařízení Europolu jsme dokončili první čtení a vypracovali jsme kompromisní znění pro některé nejdůležitější kapitoly. Tento text bude sloužit jako dobrý základ pro další diskuze. Většina členských států tu v radě vyjádřila názor již v červnu letošního roku, že návrh komise na sloučení Europolu a Cepolu není dostatečně zdůvodněný a vyzvala komise, aby návrh přepracovala. Rada se zatím k této otázce nevrátila a dohodla se, že nebude dále hovořit o otázce tohoto sloučení. Přesto k Cepolu řeknu ještě pár slov zvlášť. Jak víte, Spojené království je, se jednostranně rozhodlo od roku 2014 neprodloužit smlouvu týkající se hostování sídla Cepolu v Bramsilu. Litevské předsednictví tudíž muselo neprodleně zareagovat na tuto situaci a hledat náhradní řešení tak, aby byla zajištěna kontinuita činnosti Cepolu rada z o, října, říjnová rada z 8. října tedy dospěla k dohodě členských států v tom smyslu, že Cepol se z Bremshillu přesídlí do Budapešti, do v Maďarsku. A bylo mi řečeno, že náš maďarský protějšek vám včera vás včera seznámil s informacemi na toto téma, s možností přesunout Cepolu eh, do Budapešti. Na základě této dohody 25 členských států předložilo legislativní iniciativu 13. 13. prosince s návrhem pozměnit článek 4 rozhodnutí Rady o Cepolu. Jak víte, tento návrh bude muset být schválen společným rozhodnutím Rady a parlamentu. Jsem upřímně přesvědčen, že je v našem společném zájmu zajistit um, fungování CEPOLu. Věřím v konstruktivní spolupráci mezi radou a parlamentem a doufám, že ta to, této dohody bude dosaženo v dubnu příštího roku a to nejpozději. Další legislativní návrh, důležitý pro většinu členských států, je směrnice o údajích o e, cestujících PNR. To je důležitý nástroj boje proti terorismu a závažné e, trestné činnosti. Stále více členských států začalo vést vlastní systémy PNR. A je evidentní, že potřebujeme um, ucelenou evropskou regulaci, která by zajistila lepší policejní spolupráci a která by vytvořila zároveň um, potřebné um, podmínky pro ochranu údajů. Doufám, že všechny tyto okolnosti budou vzaty v potaz předtím, než uh, začnou jednání na téma této významné iniciativy. A nyní dovolte několik slov o kyberbezpečnosti. V průběhu eh, litevského předsednictví jsme věnovali velkou pozornost kyberbezpečnosti. Rada se dohodla na monitorovací mechanismu jimž mají být eh, tato opatření monitorována. Řešili jsme to eh, kyberbezpečnost eh, v souvislosti s více než jednou událostí. Diskutovali jsme tyto věci s našimi strategickými partnery. Ještě k boji s terorismem na začátku prosince Rada projednávala problematiku těch takzvaných zahraničních bojovníků a návrat těchto osob v kontextu Syrie, s tím, že bychom se měli zaměřovat na prevenci, výměnu informací, stanovení tras, trestní zodpovědnost a spolupráci s třetími státy. Zdůraznuju, že Rada jasně uvedla, že v zájmu detekce a monitorování eh, těchto cizích eh, Eh, bojovníků eh, musíme právě zefektivnit využití stávajících PNR a případně zapojit využití nových PNR a také šengenský informační systém druhé generace může posloužit. Pane eh, předsedo, drazí členové Líbe, dámy a pánové, děkuji vám za konstruktivní spolupráci v průběhu celého našeho předsednictví opravdu jsem od vás cítil velmi silnou podporu a rádi jsme vás eh, přivítali u nás ve Vilniusu a nyní jsme připraveni vyslechnout vaše poznámky a zodpovědět na případné dotazy. A tímto vám děkuji. Zase i vám jsem eh, velice vděčen za toto za toto schrnutí. Mám tady několik jmen těch, kdo by rádi položili otázky, ale požádám kolegy, aby hovořili stručně a ptali se stručně, protože máme jenom asi půl hodiny, aby pánové mohli ještě odpovědět. Čili snad bychom nejprve schromáždili několik dotazů a pak by byly do odpovědi, jestli to bude hostům eh, vyhovovat. Nejprve paní Foča, prosím. Děkuji, mám tři otázky. První se týká programu CIA a zadržování um, vězňů CIA v Evropě. V podstatě už eh, od eh, června jsme chtěli využít této příležitosti předsednicí vaší země k tomu, aby celá Evropská unie učinila klíčový krok vpřed směrem k pravdě, pokud je o tento program vy jste ovšem ani jakožto země, ani jakožto předsednictví této příležitosti nevyužili a po prohlášeních polského prezidenta, protože Polsko eh, bylo předvoláno před eh, Evropský soud pro lidská práva a po dvou, dvou dalších eh, instancích, které byly proti vaší zemi, tak polský předseda řekl, že co pak, když CIA bude někoho týrat v hotelu ve Varšavě, tak byste obvinili toho ředitele toho eh, hotelu, což je tak trošku uznání těch skutečností, které se staly, eh, ale nikoli v uznání viny. Je tohle i váš přístup? A jinak litevský parlament také schválil návrh, který zahrnuje administrativní sankce za poškozování a ponižování morálních hodnot a e, také týkající se tedy veřejných schromáždění a postihu za veřejná schromáždění, která jsou v rozporu s, e, morali, s morálkou. A samozřejmě to může mířit na osoby LGBT. Čili je toto záměr tohoto nového e, právního nástroje nebo ne a případně jaký to má záměr. Pak je tu také otázka ochrana k ochraně eh, údajů, kdy jsme se snažili eh, postoupit v radě co nejrychleji za účelem tedy zák- ochranu základních eh, práv evropských občanů. Děkuji za odpovědi. Děkuji. Paní Romera López. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla obrátit na ministra spravedlnosti Litevské republiky. Děkujeme vám za informace, blahopřejeme vám k výsledkům, který jste dosáhli během vašeho předsednictví a musím říci, že je nám líto, že se neschválil balíček ohledně ochrany osobních údajů. Parlament nicméně udělal všechno proto, aby během tohoto parlamentního období se mohl schválit balíček pro ochranu osobních údajů. Bohužel ale eh, pozice rady byla velice striktní v této oblasti a já bych eh, chtěla vědět, proč litevské předsednictví neuspíšilo balíček pro ochranu osobních údajů, přestože to je tak důležité. Vy jste, pane mistře, eh, hovořil o registru cestujících a vždy se hovoří o registru cestujících, ale vy jste neschválili to, co spadá do vaší práce a to je ochrana osobních údajů. A dokud neschválíte balíček pro ochranu osobních údajů, tak tam budeme mít nevyřešený problém pro náš parlament. Proto bych se chtěla zeptat, proč nebyl schválen eh, tento balíček, proč je blokován balíček pro ochranu osobních údajů. otázka pro ministra vnitra. Eh, to, ta opatření, eh, která se týkají programu pro středozemní moře. Eh, mohl byste nám něco říci, v čem bude spočívat ten akční plán ze strany EU, té pracovní skupiny pro Středozemní moře, tak aby se vyřešily krize eh, podobné těm, eh, ke které došlo v Lampeduze. A také bych se chtěla zeptat, v čem spočívá program mobility s Tuniskem. Uh, děkuji. Sipol. Paní Sipol, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechla vaše příspěvky, především když hovořil pan eh, ministr eh, Bernatonis, tak jsem si vyslechla mnohé o hospodářství, také o trestním stíhání, ale méně jsem slyšela o otázce ochrany demokracie a základních práv. A chtěla bych eh, vám chtěla bych říci, že co se týče že lituji toho, co se děje v Evropské unii a v členských státech. Chtěla bych poukázat na následující. Eh, vy jste eh, hovořil o tom, že eh, je stále, se objevuje stále více nenávisti. A já se na vás obracím nejenom jako na předsedu rady, ale jako na člen, členy, člena rady. Co si myslíte o tom, že se právě pravic, ehm, pravicově extremistické strany objevují. Například se jedná o to, že máme eh, německého ministra vnitra, který se vyjadřuje k otázce eh, Romů, tak jak se eh, vyjadřuje a říká, že vlastně tito Romové se musí všichni vrátit zpět. Zároveň zažíváme, že v některých obcích a v některých zemích, třeba v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku, takže tam se jedná o, o nejenom o, mm, prakti, o právní vyloučení, ale o praktické vyloučení Romů z oblasti vzdělávání či pracovního trhu práce. Já se nedivím, že korupce je v popředí veškerého jednání i v právní oblasti a že práva menšin, tak jako nyní v Chorvatsku, ale v jiných zemích, takže tato práva menšin jsou stále porušována. Dotaz pro vás. Co dělá rada pro to, mm, pro řešení této otázky, když se objevují tyto zprávy. Další věc, trestní sníhání. Během minulých let, a vy jste se o tom zmínili, že i během vašeho eh, předsednictví, bylo uh, učiněno mnohé, že, bylo potře- že je potřeba zjednošit uh, otázky trestního stíhání, ale dotáhli jsme dokonce málo, co se týče zjednodušení hlavně na druhé straně uh, e, správního e, rámce, především co se týče ochrany práv obžalovaných. A já jsem vždy iritována, když se to objevuje v diskuzi, když se hovoří o těch inteligentních hranicích, že jste ochotni eh, poskytnout mnoho finančních prostředků pro tyto věci, ale když zase naopak se eh, hovoří o procesních eh, právech, například o právní pomoci, takže se vždy argumentuje krizí a stavem rozpočtu. A že nemůžeme tedy udělat nic dalšího. A potom je také poněkud zvláštní ta otázka ochrany osobních údajů zdá se, že se tady nechce přijít k žádným rozhodujícím rozhodnutím, protože já vycházím z toho, že právě rada už e, před vznikem návrhu komise různým způsobem, buď jako rada či členské státy jsou do tohoto zapojeny, ale minimálně rada už o tom diskutuje stejně tak dlouho jako parlament. A co my jsme zažili, tak je, že vlastně neexistuje žádná nová diskuze, ale že eh, se tady objevují stále nové diskuze o tom stejném. A já si myslím, že my, jakožto Evropská unie, bychom měli jít příkladem. Já jsem nabyla dojmem a přátelé na druhé straně Atlantiku eh, v USA se smějí, protože tady existuje více eh, diskuzí u nich k ochraně osobních údajů než u nás. Já si myslím, že bychom zde neměli dále váhat, že bychom měli pokročit a měli bychom eh, dotáhnout eh, do konce tuto otázku a prosadit. A potom to se týká také otázky NSA. Eh, vy jste hovořili o těch evropských pochybnostech, ale vážení ministři, ta otázka se přeci netýká té otázky činnosti amerických spravodajských služeb. My se musíme zeptat sami sebe, co se děje v Evropě, co se děje u evropských spravodajských tajných eh, služeb, co se tady děje. A já bych se tedy chtěla zeptat, zdali existuje eh, diskuze o tom, které by vedly k tomu, že budou jasnější pravidla pro práci evropských spravodajských služeb. Takže základní práva, otázka ochrany osobních údajů, otázka práv a práv a činnosti zpravodajských služeb. Všechny tyto věci souvisí velmi úzce s tím, eh, jak to vypadá s otázkou eh, právního státu v Evropě. A upřímně řečeno, já bych chtěla říci, že mám velké obavy ohledně toho, na jaké cestě se nacházíme a zdali eh, jsme vůbec schopni vyslat nějaké pozitivní signály. Thank you very much. Velice děkuji, paní Weber kolegyně a kolegy. Eh, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové a pane ministře, já jsem eh, členem EPP eh, e a my samozřejmě chceme mít rozumný systém PNR, my chceme, aby se chránily vnější hranice a to si myslím, že vede k tomu, že byly dosáhnuty dobré kompromisy. Ale já bych chtěl říct si, že Eh, jsem se dozvěděla informaci nedávno, která mě poněkud eh, rozlobila. A to je otázka ochrany osobních údajů, souvisí to s občany a také co se týče našich amerických přátel. Mm, takže my jsme si eh, pořád máme na, na paměti ta poslední zveřejnění v médiích a potom ty různé špionážní akce, které se prováděly ze strany evropských členských států přes Američany. A samozřejmě ten tlak je velký a jak řekla paní Vivian Redding, společně s předsednictvím rady se o tom hovořilo ve Washingtonu a v rámci rámcové dohody o, ochraně osobních údajů, to je něco, co my chceme a o tom by se mělo eh, jednat s Američany a bylo to na mrtvém bodě. A právě díky špatnému svědomí Američanů máme nyní takový eh, prostor pro to, abychom mohli něco od Američanů dostat, abychom je k něčemu přinutili. Já jsem obdržel informace, že eh, Vivian eh, Redingová to pochopila a že bohužel eh, předsednictví rady poukázalo při hovorech s Amerikou, že na tom nemáme zase takový zájem, takže jakoby tady existuje taková roztříštěná evropská pozice. Já bych vám chtěla říci, že jsem spokojen s mnoha body práce předsednictví, ale zase na druhé straně, jakožto europoslanec, bych chtěl říci, že se mi nelíbí, že když vystupujeme eh, mimo EU směrem ven, takže ne vždy působíme jednotně. Já si proto myslím, že nemusíme být vždy milí k Američanům, musíme zastupovat silnější americkou pozici a já bych proto chtěl, aby v budoucnosti toto bylo více zohledněno během práce předsednictví rady. Prosím, pan Brons. Thank you. Um, Mr. Ben Benatonis uh, mentions... Pan Bernatonis zmínil konkrétní návrhy o takzvaných zločinech z důvodu nenávistě. Uh, a zatím je tady seznam uznávaných kategorií občan, eh, oběstí, eh, obětí, to znamená, to jsou lidé podle genderu, sexuální orientace, etnické příslušnosti a podobně. Tam se zda rada nebo někdo jiný zvážil možnost vytvořit jednotnou koncepci eh, zločinu z nenávisti proti komukoliv, ať se definuje jakkoliv včetně lidí, kteří jsou definováni určitým politickým názorem, politickou příslušností nebo ideologií? Nebo si myslíte, že by to vedlo k tomu, že by byli stíháni nesprávní lidé? To by pak samozřejmě nevšlo. Děkuji. Teď eh, požádám naše návštěvníky, naše hosty, aby odpověděli, ale přece jenom bych se rád také zeptal, využiji eh, své funkce předsedajícího. Eh, naši hosté se, zdu, eh, se zdu, zmínili o PNR, tedy o jmených seznamech cestujících, ale vzhledem k tomu, jaké stanovisko v součásti v současné době zaujímá Francie a dalších 12 evropských členských států. Víme, že tady eh, rostou obavy ohledně cizích eh, bojovníků a o tom, že po celé Evropě nejsou dostatečně jasné pokyny pro letecké společnosti. Na konci předsednictví myslí si, eh, že litevské předsednictví, že tato otázka těchto seznamů je nadále prioritou? to eh, je můj dotaz, ale teď už máte všechny otázky. Nevím, kdo začne odpovídat. Možná pan Bernatonis? Ano, děkuji vám. Děkuji mnohokrát za dotazy. Bylo to hodně otázek a všechny z nich jsou vysoce relevantní. Vynasnažím se odpovědět na všechny otázky. Nejprve otázka na flota. Týkalo se to tajných vazebních eh, zařízení nebo věznic. Myslíme si, že Každý stát by měl převzít zodpovědnost za jakákoliv porušování lidských práv. Proto eh, pokud se objeví eh, takové zvěsti pak by měly být buď popřeny nebo naopak eh, akceptovány, ale mělo by to vždycky na základě důkazů, dokumentů. A myslíme si, že odpovědnost každého státu by se měla uplatňovat na základě právních aktů. Během svého předsednictví Litva předložila i své stanovisko. Učinil to náměstek ministra vnitra. V tom smyslu, že rada nemůže eh, tady činit konkrétní opatření, ale že vyzývá členské státy, aby jednali v souladu s ustanoveními mezinárodních smluv a aby eh, chránili práva i uprchlíků. Litva je jediným státem, který provedl rozsáhlé vyšetřování ohledně možných takovýchto eh, věznic a převozu osob. Bylo zjištěno, že nikdy takové tajné věznice na Litvě neexistovaly. A teď slyšíme požadavek, že bychom měli e, akceptovat e, fakt, že takové věznice existují, ale my to nemůžeme udělat, protože tomu tak není. Pak je tady další otázka ohledně administrativních sankcí. Já myslím, že se tato otázka týká i konkrétní situace v zemi, i e, je to otázka na předsednictví. Pokud je o administrativní sankce, a teď se jedná o otázky i LGBT, otáz osob LGBT. Já jsem předložil program našeho předsednictví a řekl jsem, že že, že tedy jako konala se taková akce, o tom vědí všichni, kdo se toho zúčastnili, ale prosím přijeďte na Litvu a uvidíte, jak je tomu ve skutečnosti. Já jsem minister spravedlnosti a já samozřejmě eh, jsem si vědom veškeré odpovědnosti, kterou máme, ale jakožto minister musím říci, že 20 eh, dní eh, strávila pracovní skupina eh, s touto záležitostí. Jednalo se o tom na radě v říjnu a v prosinci a také během neformální schůze ministrů ve Vilniusu. Ovšem na prosincové radě se objevily nové právní aspekty. Právní služba nám e, předložila nové aspekty. Myslím si, že o tom víte a myslím si, že pochopíte, proč e, členské státy e, nemohly rozhodnout schválit, protože většina z nás zaznamenala, že nejsou dostatečně vyváženy zájmy podnikání a lidských práv. Tady někdo hovo- někteří členové hovořili e, o ochraně e, osobních údajů v souvislosti s ochranou lidských práv. Přesně z tohoto důvodu e, rozhodnutí v prosinci nepadlo, protože někteří ministři si nebyli jistí, zda by toto rozhodnutí znamenalo ochranu lidských práv. Eh, probíhala diskuse o ochraně údajů. a byla snaha uzavřít eh, tuto diskusi. Myslím si, že řecký minister zcela sdílí náš názor. Myslím si, že ty návrhy bude třeba do jisté míry modifikovat. Myslím si, že Eh, to se týká i zájmu výboru LIBE, pokud je o ochranu základních práv. Rada tomu věnovala velkou pozornost. Pokud jste se zúčastnili konference ve Vilniusu, kterou litevské předsednictví uspořádalo spolu s agenturou pro základní práva, pak jste sami viděli, že to byla velice úspěšná akce. Projednávaly se tam různé aspekty zločinů z nenávisti. Týkalo se to romů, sexuálních menšin a dalších záležitostí nebo menšin se, z menš, osob s menšinovou sexuální orientací. Čili bylo to velice pozitivní, myslím, tato konference. Posléze v prosinci rada eh, schválila zprávu o zločinnosti z důvodu eh, eh, nenávisti v Evropské unii. A byly přijaty závěry týkající se boje proti této zločinnosti a také to představuje společné stanovisko, proto nemohu souhlasit s vaším vyjádřením, že se v této věci neudělalo dost. Možná, že o tom nebylo dost informací, ale my jsme kdykoliv ochotni poskytnout vám veškeré potřebné informace, pokud o ně požádáte. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět vaše dotazy. Tedy vás, paní, Rome, paní Romero. To byla důležitá otázka. Otázka uh, aktivity Evropské unie ve Středomoří. Byli jsme svědky ohromné tragédie vy si jaké byly výsledky Task Force pro Středomoří. Také jste chtěla, abych eh, představil své stanovisko ohledně toho, jestli opatření navrhovaná Evropskou unii stačí k tomu, abychom zabránili jiné, jiné tra, nové tra, tragédii. Jak víte, tak Task Force pro Středomoří ustanovena na základě e, výzvy Evropské rady, analyzovala situaci a rozhodla se, že jsou potřeba bezprostřední opatření k tomu, abychom situaci zlepšili. Tato task force se již setka, setkala dvakrát A výsledky těchto diskusí byly publikovány v, v sdělení komise. Toto sdělení bylo poté předloženo radě, kde která to shledala být nesmírně aktuálním záležitostí. A Rada je přesvědčena, že mechanismus záchrany na moři by měl být posílen a zefektivněn. Rada rovněž zdůraznila, že jednotlivé kroky musí být koordinovány na evropské úrovni a neměly by být prováděny jednotlivými členskými státy samostatně. Zvláště, když je řeč o třetí e, země ve Středomoří. Bylo rozhodnuto, že možnost e, využití Frontexu a Evropské agentury pro Eh, uprchlíky je reálnou možností. Musíme posílit také spolupráci, jak jsem již říkal, se třetími státy, zejména těmi zeměmi původu a transitními státy. Solidarita se státy, které nesou na svých bedrech největší migrační zátěž, musí být rovněž posílena. Je také nutné posílit roli Europolu, zejména v boji s nelegálním obchodem a organizovaným zločinem. Takto stručně a rychle jsem se pokusil říci, co se podařilo jednotlivým informacím rady v této oblasti dosáhnout. Děkuji za otázku. Ano, Slyšeli jsme otázku našeho předsedy. Pane předsedo, je nepochybné, že tento nástroj je pro nás nezbytný. A litevské předsednictví pro litevské předsednictví. Byli jsme obzvlášť potěšením tím, že v, roz, v parlamentu padlo rozhodnutí o pokračování práce, o směrnici regulující UDPNR. Schromáždili jsme veškeré informace od zemí, níž jsou již aktivní systémy PNR. Zaslali jsme tyto informace radě. Doufáme, že budeme moci přijmout v radě všechna nezbytná rozhodnutí. Děkuji vám. Děkuji nejenom vaš, za vaše schrnutí, ale také za to, že jste se vyjádřili k našim otázkám. Děkuji vám za práci odvedenou v průběhu předsednictví, ale taky vám chci popřát příjemné vánoční svátky a e, dobrý nový rok pro vám osobně i e, e celému všem obyvatelům Litvy. Já myslím, že v tuto chvíli mohou skončit jednání. Jediné, co chci zmínit, myslím, že nemám tady nic dalšího na pořadu jednání. Další zasedání se uskuteční. A, a něco mi uniklo. Omlouvám se. Máme Aha, v pět hodin bude pokračovat vyšetřování o masové špionáži v této místnosti a pak samozřejmě os, zítra 18.09 se sejdeme v 2Q2. Ale prozatím je jednání ukončeno. Thank you very much. Have a good Christmas for you. check and you speak to Colleagues, uh, we'll make a start. Please accept my... Uh... Kolegové, takže zahájíme jednání. Omlouvám se za pozdní zahájení. Děkuji vám za to, že jste se dostavili. Vím, že eh, v brzké době se dostaví i další. Omlouvám se za poněkud spožděný začátek tohoto jednání. Takže prezentace pracovních dokumentů, rozsah bez, mezinárodní bez, bezpečnosti z hlediska perspektivy Evropské unie. To prezentuje pan Kirchhoff. Pokud nejsou žádné další námitky, tak budeme považovat pořád jednání za schválený jazykový režim nebude finština, estonština, malština. Omlouváme se za to. Zahájíme videokonferenci. Omlouvám se kolegům, kteří e, trpělivě čekali na opačné straně. Vyslechneme eh, prohlášení od eh, Vanessy Graciotiny, pane Ricardo de Rezende Ferraca, který je zpravodajem parlamentního výboru eh, pro vyšetřujícího špionáž. A I hned jim předáme slovo, ale ještě řeknu pár slov. Takže kolegové, přes, ještě než začnete na úvod, vyslechneme oba zástupce federálního senátu Brazílie. Jak víte, po odhaleních o systematickém sledování telekomunikací eh, prezidentky Rusufové a také některých brazilských eh, firm byl, byl vytvořen výbor eh, pro špionáž. Bylo to 25. září 2013, kdy se rozhodli obrátit se na Evropský parlament, aby byli informováni o aktivitách vlas, našeho vlastního vyšetřování za Libe. Eh, předseda Šulc a já jsme napsali předsedům Senátu a vyšetřovacího výboru. A dnes eh, konečně vyslechneme prostřednictvím videokonference předsedu eh, tohoto výboru, pana Graciotana a zpravodaje Derezen de Faraka. Jsem rád, že vás tu mohu přivítat prostřednictvím této videokonference. Je to skvělá příležitost s vámi vyměňovat názory. Pan uh, eh, Graciotan má slovo jako... Ne, první, ne, takže pan Rezender Farag. Máte slovo. São de relator da Comissão de Investigação no Senado Brasileiro. Děkuji. Dobrý den. Začněme s touto telekonferencí. Paní eh, Vanessa Graciotin je předsedkyní eh, našeho výboru a přijde za chvíli. Eh, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za tuto možnost. Děkujeme panu europoslanci Moaresovi a také děkujeme ostatním kolegům z Evropského parlamentu za tuto možnost vyměníme si naše názory na věc, protože máme stejný cíl. Evropský parlament a naše země. Naším cílem je hloubkově vyšetřit a prostudovat prostředky a návrhy které by umožnily našim eh, státům a našim občanům, aby jejich komunikace byly bezpečné. Také se nám jedná o to, aby nebylo porušováno jejich soukromí. A nehovořím pouze o občanech, ale také o podnicích. Jedná se o strategické informace těchto podniků, které se týkají strategických bodů nás to opravdu překvapilo, stejně jako ostatní. Když jsme se dozvěděli, že jsme byli sledováni. A v září tohoto roku jsme se rozhodli vytvořit eh, vyšetřovací komisi s cílem zjistit vše, co se stalo. Po dobu několika měsíců jsme uspořádali eh, několik eh, slyšení, vyslechli jsme si orgány výkonné moci, eh, ti, tyto orgány, které mají výsadu či iniciativu zprávy celé řady veřejných politik. A proto naše země může přistoupit k iniciativám tak abychom měli národní politiku soužití. A především, abychom mohli čelit eh, tomuto internetovému porušování práv a všemu, co souvisí s tímto sledováním. Koncem toho tohoto měsíce bychom měli ukončit naši práci, ale já si myslím, že by bylo vhodné, abychom tuto lhutu ještě prodloužili, tak abychom s Evropským parlamentem mohli zahájit dialog, kontakty, tak abychom mohli jednat souběžně. Tedy to, co je předmětem vyšetřování ze strany vašeho parlamentu, jedná se tedy o porušení práv, které bylo uskutečněno NSA. A nyní vši si přejeme, aby došlo ke spolupráci s Evropským parlamentem, tak abychom mohli reagovat společně a součinně, tak abychom nastavili limity tomuto přístupu k informacím. A to jsou věci, o kterých informoval Snowden. Paní Rusev, prezidentka naší eh, republiky, už eh, oznámila během eh, konference OSN svůj protest. Protest eh, celého brazilského národa. Ale my se zatím zaměřujeme na slabé body a na potřebu toho, abychom se v legislativním rámci lépe chránili a chceme představit tedy ta opatření, ke kterým musí přistoupit vláda, tak aby se zlepšila ochrana nejenom osob, nejenom co se týče soukromí osob, ale také se jedná o ochranu strategických informací pro naši zemi. Tato telekonference má za cíl aby vy, poslanci a poslankyně, abyste s námi mohli spolupracovat a tak, aby naše zprávy mohly být ukončeny zároveň. Paní Vanessa Graciotin si to také přeje abychom se mohli sejít společně na půdě Evropského parlamentu a moci vám předložit naši zprávu tak, aby vy, poslanci a poslankyně, jste věděli, co jsme vyšetřili, jakým závěrům jsme došli a abyste měli přístup ke všem informacím, které zjistila naše komise a abychom mohli fungovat a vystupovat společně. My bychom chtěli možná rozšířit eh, tento návrh také na jiné země, například země Mercosuru. Tak aby země Mercosuru jako Evropská unie, eh, které ukončují svoje návrhy a pracují na nich, tak aby všichni společně jsme mohli nalézt společné body. A kdyby to bylo možné, tak bychom chtěli dospět k určité dohodě, tak abychom se mohli sejít buď v Brazílii nebo na půdě Evropského parlamentu. Tak abychom mohli věnovat eh, jeden den intenzivní a podrobné práci, tak aby mohlo dojít eh, k součinnosti v našich závěrech. To jsou moje úvodní slova během této videokonference. s vámi, kteří jste zahajili toto šetření jménem Evropského parlamentu. My v Brazílii jsme se dozvěděli, že pan Snowden zveřejnil eh, v důležitých denicích jako Foa de São Paulo, zveřejnil otevřený dopis brazilskému národu a tam hovoří o tom, že je spokojen s tím, že eh, Brazílie se vyjádřila tak, jak se vyjádřila na všech fórech. Takže pan Snowden implicitně zde říká, že chce spolupracovat se senátory brazilského parlamentu, eh, s těmi, kteří mají na starost toto šetření. Ale ten politický azyl, který má v Rusku, není úplně ideální a proto on se obrací na brazilský národ a v podstatě žádá implicitně o politický azyl, tak aby naše eh, země mohla přispět všemi údaji, kterými disponuje, aby se mohlo oznámit veřejnosti, co se stalo. Prohlášení pana Snowdena jsou velmi důležité, opravdu zásadní povahy protože určitým způsobem hovoří o té, potřebě, o té potřebě, že musíme znovu získat a navrátit se k hodnotám, které by měly řídit naše společnosti. Naše společnosti, které jsou spojenci. Ze strany vedení Brzeské republiky jsme se zatím žádné vyjádření nedozvěděli, pokud jde o udělení azylu, ale komise za, pro zahraniční záležitosti, komise, které já předsedám, tak my jsme vydali prohlášení, eh, mm, které se eh, pozitivně vyjadřuje k udělení politického azylu pana, panu Snowdonovi. A to je, to je jsou moje první slova a chtěl bych nyní dát eh, slovo naší eh, předsedkyni, eh, paní senátorce Vanese Graciotin, která je koordinátorkou naší, naší práce v našem výboru. A chtěl bych vás ještě jednou pozdravit, nejenom vás, pana, Klau, pana Klaudia Moreše, ale chtěl bych pozdravit všechny kolegy, kteří jsou ve výboru a kteří jsou součástí tohoto úsilí Eh, odhodlaně pracovat společně a součinně, co se týče závěru našich zpráv, tak abychom mohli opravdu představovat reakci Evropského parlamentu, brazilského parlamentu a potom přistoupit k případným opatřením, ke kterým by přistoupily naše země, tak aby se zlepšily podmínky pro to, aby se eh, vyřešila tato situace porušování lidských práv. A nyní bych chtěl dát slovo naší paní senátorce, paní Graciotin. Eh, paní Graciotin je předsedkyní našeho výboru. A chtěli bychom eh, mít počátkem února schůzi abychom vám mohli předat informace, které jsme zjistili my a, a zároveň bychom se dozvěděli, co jste zjistili vy. A prostřednictvím přispění všech bychom mohli prohloubit právní rámec a došli bychom ke společnému postupu a pozici brazilského parlamentu a Evropského parlamentu. Paní Gracio, ty máte slovo. Dobré odpoledne. Chtěla bych vás všechny pozdravit, vás všechny v Evropě, v Bruselu, eh, všechny členy tohoto eh, výboru, vás všechny, kteří se zúčastníte této videokonference. My se nacházíme na půdě Brazilského senátu a chtěla bych pozdravit našeho eh, milého zpravodaje, pana Ricarda Ferrasu. Náš zpravodaj na tomto velmi intenzivně pracoval přes eh, všechny závazky, které má, protože je zároveň eh, předsedou eh, výboru pro zahraniční záležitosti v našem Senátu. A zároveň bych vám chtěla poděkovat za to, že jste souhlasili s tímto rozhovorem. Musím říci, že je mi opravdu potěšením, že si můžeme vyměnit názory mezi oběma výbory, mezi výbor, výborem brazilského parlamentu Brazilského senátu a e, Evropského parlamentu. Děkuji vám za všechny informace, které e, jste nám e, předali. My jsme vás požádali, abyste nám poslali schrnutí vaší práce. My jsme tuto dokumentaci obdrželi a na základě přečtení této dokumentace jsme zjistili, že vaše cíle se velmi blíží těm, které máme my. Potom, co jsme si přečetli vaše plány, vaše návrhy, tak jsme došli k závěru, že máme mnoho společného. Co se týče eh, bezpečnosti a toho, jakým způsobem vystupovali podniky na internetu, tak vy jste v této otázce zašli dále, více do hloubky proto je důležité, abychom my měli přístup eh, k tomu všemu, co vy jste zjistili, tak aby, mychom, aby jsme z toho také mohli těžit. Víme, že z toho eh, způsobu, jak eh, jsme sledováni ze, vše, ze veškeré té špionáže, kdy se sledují i velké podniky Eh, naše prezidentka Dilma Rousseff byla sama obětí toho, že se jí eh, napíchli na eh, mobilní telefon. A tím tedy je řečeno vše. Takže si myslím, že je potřeba, abychom měli jasno v tom, že jsme schopni se hájit a když vyjdeme z tohoto bodu, tak je také důležitá obrana našeho státu, obrana našich komunikací a na základě tohoto přijít s několika návrhy. Toto setkání přichází v ideální moment. Pan Ferraso eh, řekl, že byl eh, zveřejněn dopis Snowdena, že to bylo zveřejněno v jednom denníku, který vychází v São Paulo a předpokládáme, že to dojde i do evropského tisku a tam tedy Snowden eh, implicitně žádá o azyl v Brazílii a my v parlamentu ve výboru pro zahraniční záležitosti nemůžeme nic eh, panu Snowdonovi zaručit, nemůžeme o této žádosti jednat. Ale je tady ta otázka vyšetřování. Br- Brazílie Musí tedy zjistit, zdali udělí azyl občanovi, který by o tento azyl požádal oficiálně. A tak ještě učiněno nebylo. Tato žádost eh, pana Snowdna nemůže být nějakou výměnou. Nemůže se tady jednat o to, že my vám dáme azyl a za to nám poskytnete informace, protože to by mohlo vést k velké nestabilitě na celém světě. My vedeme v současné době dialog. Je to první dialog. Přáli bychom si mít v únoru ještě hlubší dialog. A přáli bychom také svolat konferenci v Dubnu, světovou konferenci, kde by se hovořilo o internetu. Prezident Hollande navštívil nedávno Brazílii a paní prezidentka Dilma Rousseff ho požádala, aby spolupředsedal tomuto mezinárodnímu setkání, kde by se hovořilo mimo jiné o novém modelu zprávy na internetu. My si myslíme, že tento model musí být demokratickým a otevřeným, ale tento model musí zohlednit základní práva osob, především právo na soukromí. E, děkuji vám ještě jednou za tuto možnost. Děkujeme vám za veškeré dokumenty, které jste nám zaslali. Bohužel jsme se nemohli setkat osobně, protože tady máme eh, v kongresu brazilském mnoho práce, hlasujeme o rozpočtu a o dalších důležitých záležitostech, ale doufáme, že v únoru se uvidíme osobně. Chtěl bych využít této příležitosti, pokud mi to dovolíte, a zeptat se pana Moráše. Evropský parlament v roce 2001 zahájil šetření systému, systému Echelon. To bylo šetření, ke kterému došlo v roce 2001. A na základě tohoto šetření k jakému hodnocení jste došli? Eh, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma vyšetřování, vyšetřování? Jaké nové body vidíte v této situaci? Okay, thank you. Dobře, velice vám oběma děkuji. Eh, paní Graciotin a panu eh, Recende Ferrako. Doufám, že jsem ty jména ta, eh, úplně neskomolil. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože na naší straně nebyl zvuk úplně v, eh, v pořádku. Slyšíte mě? Ano? ale nemyslete si, že protože jsem vyslovil vaše příjmení, že vůbec eh, umím portugalské, jenom malinko rozumím. Eh, vy jste zpravodajkou a ptát ale nemůžete se mě ptát, na, nemůžete mě klást otázky. Já bych potřeboval naopak reakce od našich kolegů a budeme se mi ptát, ale chtěl bych vám především poděkovat za velice podrobné vynikající projevy vás obou. Je jasné už teď, že je tady velká symetrie mezi vaším a naší vyšetřovací komisí, výborem. A především bych chtěl říci, že Eh, je to velice pozitivní, co jste říkali o tom setkání v únoru. To určitě půjde. Máme určité rozdíly mezi našimi vyšetřováními, ale hodně společného, takže asi by to šlo, abychom se sešli v únoru a abychom si navzájem porovnali, co děláme. Já předsedám této schůzi, ale jsem rovněž zpravodajem a proto bych chtěl říci několik slov o tom, k čemu došlo v roce 2001. Samozřejmě mnoho doporučení ešelonu nebyla realizována. Zpráva ovšem to byla vynikající a doufám, že až my přijdeme s naší zprávou eh, v únoru, pak že některá ta podstatná doporučení budou realizována. Ale na úvod bych eh, chtěl ně, sám se na něco zeptat. S dovolením dva úvodní dotazy z mé strany a myslím si, že nám máme čas na zhruba tři otázky, které vám budou položeny a pak bychom vás poprosili, abyste vždycky odpovídali po třech, na, na tři otázky. Uh, takže tedy ty moje dotazy. Je tady mnoho podobného mezi našimi vyšetřováními, proto bych se vás chtěl nejprve zeptat na něco, eh, co mě zaujalo i ve vašich důkazech. My už máme tolik vyšetřovacích eh, schůzí a myslím si, že dospíváme rychle k závěru, že se nedostaneme do situace, kdyby občané Evropské unie měli e, možnost opravných prostředků právního rázu ze strany Spojených států, které bychom chtěli. A já chápu, že i vy e, vyzýváte k takovému přístupu. Jak vy tomu rozumíte? E, kam se bude ubírat nebo ubírá vaše vyšetřování? A jak brazilští občané nahlížejí na je své vlastní možnosti Eh, právní nápravy ze strany USA. Jedná se o nikoliv eh, občany Spojených států a jak tito nikoliv občané Spojených států se mohou domoci spravedlnosti. A druhá věc je ta rámcová rezoluce OSN, co se týká práva na soukromí v digitální epoše. Přišli jste s tím vy a eh, Německo a my ve Spojeném v OSN. A je to velice zajímavé z hlediska i politiky. Ptám se, kam se to všechno ubírá a jaký to má politický dopad na vás i Brazílie a jak eh, se tím zabýváte v rámci vašeho šetření. Takže to je první a teď bych požádal Anu Gomez nebojte se, tady nemáme jenom Portugalce, ale tady ta další um, účastnice zasedání má také portugalské příjmení a poprosím tedy paní Anu Gomes, která je členkou našeho výboru pro uh, zahraniční věci. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Chtěla bych využít této příležitosti a zeptat se vás na následující. V rámci tohoto vyšetřování, co měníte učinit, eh, pokud jde o tu eh, administrativní a právní nápravu? My jsme došli k závěru, že v severoamerické legislativě se nepočítá s tím, že by cizí občané se mohli odvolat či získat nějakou administrativní či eh, právní kompenzaci v případě, že jsou součástí nějakého eh, procesu eh, špionáže nebo například pokud jde o narušení soukromí v kontextu s terorismem. My jsme chtěli říci našim americkým kolegům, především americkému kongresu, že tady se jedná o věc zcela zásadní. Chceme-li obnovit důvěru, A nejde jenom o to, ale chceme-li mít systém ochrany údajů, který by odpovídal našim evropským modelům, co se týče ochrany soukromí a základních práv našich občanů. Bylo velmi obtížné přesvědčit naše americké kolegy. A to i dnes díky našim kontaktům s delegací z amerického kongresu. Byl tady pan Michael Rochester, který předsedal této delegaci. Tak my jsme zjistili, že si úplně tak navzájem nerozumíme, pokud jde o toto téma. Já bych tedy chtěla vědět, co děláte v této oblasti. Zdali máte eh, stejné požadavky, pokud o američany, například ty dohody, které máte se Spojenými státy v oblasti spolupráce pro boj proti terorismu, či co se týče převodu osobních údajů v rámci tohoto boje proti terorismu, eh, programy PNR, seznamy jít cestujících. Dovedu si představit, že to samé, co vyžadují od našich leteckých společností, tak vyžadují od vašich. Jak k tomu přistupujete? protože já si myslím, že tady bez pochyby bychom mohli spojit síly, tak jak to přijete vy. A my si to také přijeme, protože to určitě bude pro dobro všech. Třetí je závěrečná otázka. Je od Brigit Cipel, která je členkou výboru Líbe. Prosím, Líbe, Brigit. Já doufám, že to bude dobrý dotaz. Zaprvé jsem nesmírně potěšená konáním této videokonference, protože je to užitečné i pro naši práci zde v Evropském parlamentu vidět, jaká probíhá debata o všech těch odhaleních eh, Edwarda Snowdena, že to probíhá nejenom v Evropě a Spojených státech, ale i na jiných místech i v jiných částech světa, tak aby že spolupráce může být velmi vítaná. Pokud jsem to dobře pochopila, tak eh, existuje v Brazílii obdobná situace, zatím jste ještě nedokončili práci ve vašem vyšetřovacím výboru. Ale zajímalo by mě, v jakých oblastech, na jakých oblastech byste chtěli pracovat, až eh, se dostanete k závěru. Pomýšlíte na nová pravidla, případně i nové zákony týkající se ochrany údajů? Uvažujete o technických řešeních k tomu, aby um, internet se stal bezpečnějším místem z hlediska ochrany údajů a soukromí? A konečně, Uvažujete o nových pravidlech týkajících se eh, spravodajských služeb a vůbec pravomocí, které by vlády měly na sebe brát a mohou brát. Až dokončíme obě naše zprávy, tak nevím, jestli ve vztahu k mm, různým situacím v našich zemích my budeme schopni dospět k nějakému jednotnému řešení, eh, ke společným opatřením, ale i tak si myslím, že je dobré aby na různých místech světa jsme se zabývali nad možnostmi takových opatření, abychom eh, žádali o změny, abychom by, alespoň vyslali jasný signál, možná ve stejnou dobu, to by bylo velmi užitečné. A ještě poslední otázka na vás. Zmínila jste ten publikovaný do, veřejný dopis pana Snowdena. Objevily se na něj již nějaké reakce? Možná je zatím ještě příliš brzy. Řekla jste, že zatím neexistuje přímá vazba mezi tím vyšetřováním a otázkou udělení azylu, ale vede se debata na toto téma, dokonce i zde v Evropě Čili já vás, vás samozřejmě nebudu ptát, jestli udělíte azyl panu Snowdenovi, protože to je příliš brzy, ale myslíte si, že vzhledem k tomu, že jedině díky odhalením pana Snowdena vůbec může probíhat tato diskuze, že bychom měli na obou stranách v Brazílii i v Evropě a možná i na jiných místech pomyšlet na zabezpečení nějakého bezpečného tedy místa pro pana Snowdena. Dobrá, takže zpět k našim brazilským kolegům. Obracím se na ně s otázkou, jestli by mohli odpovědět na tyto dotazy a případně, jestli nám můžete dát nějaký vhled do obsahu vaší zprávy, to by nás velmi zajímalo, vzhledem k tomu, že my dokončujeme obsah naší vlastní zprávy, zajímalo by nás, co, ve vaší zprávě, co se ve vaší zprávě říká. Bom, eu vou começar as respostas tendo em vista. Děkuji. Eh, pan Ferraso by mohl zareagovat, protože zná velmi dobře tuto otázku. Ale já bych chtěla začít tím posledním dotazem. Chtěla bych vás eh, znova pozdravit a děkuji vám za toto setkání. Co se týče pana Snoudna, tak on eh, zveřejnil ten svůj dopis včera a včera ve zprávách se to objevilo poprvé a také eh, to bylo zveřejněno v dnešním tisku. Na internetu se to objevilo včera a v tisku se to objevilo dnes. My zatím eh, nevíme, jak se na to reaguje v Brazílii. Eh, v politických kruzích někteří poslanci se už vyjádřili, někteří proti, někteří jsou proti tomu, aby brazilská vláda udělila azyl, protože tvrdí, že by to mohlo vést ke eh, nestálé situaci v této citlivé situaci. Ale zase jiní poslanci se vyjádřili, v tom smyslu, že Brazílie by měla udělit azyl, protože se jedná o občana, který z našeho pohledu se nedopustil žádného trestného činu a že proto bychom mu měli udělit politický azyl, protože Brazílie je tradiční zemí v tomto směru. My už jsme udělili azyl mnoha osobám v minulosti a často to samozřejmě bylo na úkor našich vztahů s jinými zeměmi. Proto já říkám, že ty názory jsou zatím různorodé, ale zatím ještě neuplynulo dostatek času, abychom mohli posoudit, který ten názor bude většinovým. E, rozhodnutí samozřejmě bude na vládě. My v parlamentu můžeme něco navrhnout, tak jak jsme udělali. My jsme schválili e, rozhodnutí které je příznivé tomuto rozhodnutí, ale musí to rozhodnout v konečné instanci vláda. Z naší strany vás můžeme ujistit, že uděláme všechno pro to, aby vláda udělila azyl, protože si myslíme, že to, co udělal Snowden, je velice důležité. Všichni víme, že existuje technologie, která umožňuje špionáž, ale Nevěděli jsme, že tato špionáž byla účinná a především, že se takto z přátelené země. A toto nás opravdu velmi znepokojilo. Co se týče těch oblastí, kde chceme pracovat, tak jich je několik, ale mohli bychom je rozdělit do tří oblastí. Za prvé otázka mezinárodní, to závisí na mezinárodní společenství a potom ta místní národní záležitost. Co se týče mezinárodní oblasti, Brazílie již před tímto zveřejněním, odhalením Snoudna, tak my jsme se vyjádřili ohledně toho, že je potřeba změnit zprávu internetu na světě. Eh, protože tady tato nadměrná moc, kterou mají američané, pokud jde o internet na světě, toto se musí změnit. Ale musíme mít tedy vícestranou zprávu. A proto brazilská vláda společně s německou vládou předložili návrh, který už byl schválen na půdě výboru pro lidská práva v OSN. A tím dalším opatřením bylo, že paní prezidentka Dilma Rousseff se rozhodla, že se v Dubnu svolá toto setkání. Není to oficiální akce, ale bude tam eh, důležitá politická úloha. Eh, politická úloha, která bude velmi důležitá. My jako poslanci se musíme zúčastnit odhodlaně a já si myslím, že Evropský parlament by se měl této konference také zúčastnit, protože to bude velmi důležitá eh, konference, která se bude týkat zprávy internetu ve světě. Co se týče interních záležitostí v Brazílii, tak eh, už jsme přistoupili k některým opatřením. Kongres, tedy Senát a poslanecká komora Eh, schválili eh, pravidla, která se týkají spravodajských eh, služeb, doprovodných služeb. Doprovodný balíček, bylo to pozastaveno, ale nejdříve pozastaveno. A potom jsme také předložili několik návrhů legislativy, které se týkají mnoha aspektů. Především se týče ochrany občanů Brazílie. Proč? E, protože internetové firmy jsou většinou americké. A tyto firmy si myslí, že se musí zodpovídat americkým soudům. A proto jakýkoliv problém, který máme my zde, tak vlastně se jich nedotýká, protože oni tvrdí, že oni se musí zodpovídat u amerických eh, soudů kvůli těm smlouvám, které mají. A my chceme, aby toto skončilo. A to je i cíl naší vlády. A proto jsme se začali zabývat i otázkou ochrany osobních údajů. Nejedná se pouze o to, kde, kam pod jakou pravomoc budou spadat tyto podniky, ale že bude i návrh legislativy, návrh zákona, který vytvoří nový rámec pro internet. A proto některé ty otázky, o kterých jsme hovořili, budou v tomto návrhu zákona. Je to mm, poněkud kontroverzní, protože vláda se rozhodla, že všechny internetové firmy budou muset mít v Brazílii svoje sídlo, ty, které tady vyvíjí nějakou činnost. A to v souvislosti s bezpečností občanů a právem na ochranu. Eh, pravidla o spravodajských eh, službách. My už máme eh, několik návrhů na legislativní změny. Hovoříme také o větších investicích. A požádali jsme brazilskou vládu o více investic eh, v případě kontrarozvědky. Budeme hovořit také s národními firmami, které se tímto zabývají. A zároveň potřebujeme více investic do inovací, do technologií, do vývoje, výzkumu a vývoje. Ministerstvo eh, pro technologie zde v Brazílii na tomto pracuje, protože my jsme zjistili, že žijeme ve světě, kdy technologie kráčí mílovými kroky kupředu a proto my v Brazílii musíme investovat více o tom hovořila brazilská prezidentka s francouzským prezidentem. Eh, byl eh, navržena dohoda o, o asociaci, tak aby se pracovalo společně. Protože my si myslíme, že to, co jsme udělali my u nás v Brazílii, že jsme se snažili ubírat se tímto směrem v legislativě, s cílem zlepšit naši legislativu a ochranu osobních údajů, ale zároveň chceme, aby se toto rozšířilo i na Mercosur. A proto je abychom to mohli rozšířit na Mercosur, tak musíme my sami přijít s legislativními změnami v Brazílii. A doufám, že jsem zodpověděla všechny dotazy. My eh, navrhneme vytvoření agentury, brazilské agentury pro spravodajské služby Bude se jednat spíše o ochranu internetu, protože si myslíme, že to, co máme, je příliš křehké, co se týče důležitosti tohoto sektoru. A také chceme navrhnout vytvoření dočasné komise eh, s cílem přijít s reformami legislativy v oblasti spravodajských služeb a zároveň chceme prohloubit kontrolní mechanismy pro kontrolu spravodajských činností. My, CPI, tedy naše parlamentní komise pro vyšetřování, může přijít s návrhem zákonu. S některými ty návrhy už jsme přišli, některé ještě studujeme a zároveň chceme naší brazilské vládě předložit návrhy, tak abychom podpořili naši vládu tak, aby některá opatření, která se můžou na první pohled zdát netolik prioritní, protože v Brazílii máme mnoho jiných základních priorit, ale přese všechno zažíváme mo- moment ve světě, který vyžaduje, aby Brazílie se mohla lépe hájit a bránit. A prostřednictvím jiných eh, zemí, chceme podepsat smlouvy o spolupráci, především co se týče podmorských kabelů, protože podmorské kabely předávají informace a mnohé z těchto kabelů jdou přes Spojené státy, tak aby se dostaly do vašeho kontinentu. Pane Feraso, chcete něco dodat? Ne, děkuji. Mnohokrát děkuji. Nejprve Ricardo. Jenom rychle. Eh, hlavní rozdíly oproti Echelon, tomuto vyšetřování. Já si vzpomenu, vzpomínám, že v roce 2001 eh, v hlavní podobnosti mezi národními úřady a se spojenými, mezi, tedy s národními úřady USA bylo to, že zase bylo těžké získávat informace. Ale eh, globální dosah toho vyšetřování je velký rozdíl, protože Echelon je jedním zdrojem zájmu zájmu, eh, tisk se o to tolik nezajímal. A rok 2001, to bylo ještě předtím, než začala epocha eh, tak obrovského zájmu o internet a technologii, které zasáhly do našeho života. Ale je to tedy určitý koncept, eh, určitý model. A tehdy to byl pan Carlos Coelho, který je náhodou dalším poslancem z Portugalska. Teď budeme mít další dotazy. Nejprve Carmen eh, Mero López, pak bude pan Salafranca a pak pan Bronx. Děkuji vám. Děkuji také předsedkyni brazilského vyšetřovacího výboru. Také bych chtěla eh, mm, poděkovat senátorovi, eh, panu Ricardovi. Já jsem ze Španělska a já bych se vás chtěla zeptat na to rámcové usnesení, Eh, se kterým jste přišli do OSN, to rámcové usnesení, které se týká této otázky. Jaký dopad má toto usnesení? Co jste si kladli za cíl v případě tohoto usnesení a co si přejete, aby OSN učinilo v případě této špionáže? A já bych vám chtěla navrhnout Následující, myslíte si, že by se mohly zničit všechny údaje, které byly odebrány nezákonně? Můžeme se dostat až do této fázy, že by se zničily všechny tyto údaje? Protože technologicky je to velmi obtížné, tak jaké alternativy existují? Až kam může dojít policejní spolupráce v případě, že neexistují eh, soudní příkazy, které by vlastně zdůvodňovali existenci těchto údajů. Další dotaz bude pan Sala Franka v tomto količku, který je členem našeho zahraničního výboru. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl co nejsrdečněji pozdravit paní senátorku Vanesu, eh, která je eh, mou eh, dlouholetou kolegyní a z latinskoamerických parlamentů a chtěl bych eh, navázat na naší spolupráci v rámci našeho výboru pro zahraniční věci. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Eh, na eh, tuto schůzi, ale eh, byl jsem při setkání s delegací z amerického kongresu. My jsme jim řekli, že Evropský parlament má výsadu ratifikovat mezinárodní dohody, o kterých jedná Evropská unie. A v tomto kontextu ta nálada, která existuje v Evropském parlamentu, není příliš příznivá pokud jde o ratifikaci e, dohody o volném obchodu. Jedná se o tu dohodu, o které nyní jednáme. Už máme za sebou tři kola vyjednávání a je to dohoda velmi důležitá pro zájmy USA a Evropská unie. Paní senátorka hovořila o významu jak je e, pro Brazílii podepsat takovou tu dohodu o volném obchodu. My čekáme na to, jestli partneři z Mercosuru budou souhlasit s návrhem e, Brazílie o zlepšení Eh, této situace, protože ta jednání byla přerušena v roce 2001. Já bych tedy chtěl vidět, do jaké míry politické vztahy mezi Brazílií a USA byly dotčeny eh, tímto případem. Už jsme se dozvěděli o tom, že paní prezidentka zrušila svoji návštěvu, eh, také jsme se dozvěděli, že byla zřízena tato vyšetřovací komise a já bych chtěl vědět, eh, do jaké míry se tato situace překonala, potom co Spojené státy vyjádřili svoji omluvu a zdali tento eh, druh eh, politické obtíže, který vlastně znemožnil cestu prezidentky do USA, tak jestli to mělo nějaký dopad na hospodářskou situaci. Spojené státy jsou, myslím, hlavním obchodním partnerem Brazílie a já bych chtěl vědět, zdali opravdu tento incident měl nějaký dopad nejenom na e, politické vztahy, což je zřejmé, ale zali to mělo vliv na hospodářské vztahy mezi USA a Brazílií. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mr. Děkuji, pane Salafranka. A na závěr pan Bronz, který je členem výboru Libere. Děkuji vám, pane předsedo. Ve Spojeném království vedoucí představitele e, těch tří bezpečnostních služeb se snaží tvrdit, že odhalení Edwarda Snowdena a dalších pomohli teroristům a ohrožili eh, některé bezpečnostní pracovníky. Ta odhalení učiněna návštěvníky tohoto výboru eh, za MI5 a dalších nás ujistili, že nic z toho, co nám odhalili, nemohlo poškodit naši bezpečnost. Docházíte ke stejnému závěru, pokud je o uh, odhalení pana Snowdena, protože tato tvrzení bezpečnostních služeb, nebo jsou tato tvrzení pouze snahou demonizovat, uh, demonizovat Snowdena a eh, další oznamovatele trestné činnosti a možná odstrašit ostatní od um, podobného jednání? Možná, že tento parlament či brazilský parlament by mohli prošetřit toto tvrzení a přednést oficiální odpověď a veřejně ji prohlásit. Děkuji. Děkuji kolegům za tyto otázky a předávám opět slovo senátorům. Vejam, algumas, algumas constatações nós. Děkuji vám. My zde v našem vyšetřovacím výboru jsme došli k určitým závěrům. Nebo došli jsme k určitému konstatování spíše než k závěru. A to, že ty excesy, kterých se dopustila NSA, takže to je věc jistá existuje eh, konečně rozhodně eh, eh, například rozhodnutí amerického soudu, který soudní rozhodnutí, který odsuzuje zákroky této Národní bezpečnostní agentury. Takže vidíme, že začíná už být část obyvatelů, obyvatel a státních orgánů, kteří začínají reagovat. Spojené státy americké jsou hrdé na to, že jsou demokratickým státem a že chrání soukromí osob. Takže se nejednalo o evropskou či jihoamerickou reakci. Jednalo se o reakci samotných američanů. Ale další konstatování. Terorismus byl zneužit jako štít pro to, aby se dosáhlo jiných cílů. Získat informace obchodní povahy, informace z podnikové sféry, například Petrobras. Petrobras. Tato firma byla eh, také sledována a eh, byly získány informace strategické povahy eh, Petrogras eh, se zúčastnil výběrového řízení a došlo tam k určitým interferencím. Existuje tedy eh, špionáž, která byla prokázána v případě Petrobrasu a ten, ten terorismus se použil jako záminka pro získání informací hospodářské povahy, protože se takto špionáři získali strategické informace o naší zemi a našich podnicích. Vy máte stejné problémy, jako máme my, protože existuje určitá arogance v některých eh, odvětvích americké politiky, protože oni si myslí, že jsou nad jakoukoliv globální vládou, protože jsou hospodářsky mocní či vojensky silní, protože se zdá, jako by Spojené státy nemuseli se zodpovídat, jako by byly nad vším. Takže ty problémy, které máte my, jsou totožné s těmi, které máme my co se týče Spojených států. Usnesení OSN nám přijde, že je věc spíše symbolická. Vláda paní Merklové a vláda paní Rusev, tedy evropská země a jihoamerická země, společně měli tuto iniciativu My nehovoříme o špionáži, my hovoříme o tom, že je potřeba zachovat svrchovanost našich států. My si myslíme, že už neexistují limity, neexistují kritéria, neexistují hodnoty. protože byla využita technologie, software to, aby se narušilo soukromí osob. My jsme došli k těmto závěrům v naší zemi. My revidujeme náš legislativní rámec, chceme zlepšit naši legislativu s cílem zvýšit ochranu. Paní eh, Graciotin hovořila o eh, novém občanském rámci v internetu, tak abychom měli striktnější pravidla. Ale všichni se nacházíme před něčím zcela novým, protože hovoříme o hranicích a o limitech na internetu. Protože budeme muset změnit naše vztahy v této globální vesnici. Protože existuje vzájemné působení, které je velmi důležité. Já si myslím, že co potřebujeme, je navrátit se k našim hodnotám, přetransformovat je. Toto je první zkušenost při řešení těchto otázek. Ale Evropský parlament už v roce 2001 pracoval v této oblasti, když Evropský parlament vyšetřoval systém Escheron. My s tímto jsme se setkali poprvé. Je pravda, že od roku 2001 až do roku 2013 společnost se změnila. A došlo k různým projevům. My jsme v pátek eh, přijali zde pana François Olanda a on veřejně vyjádřil svou solidaritu s reakcí paní Rusev. Ale je pravda, že my v našem výboru jsme zjistili, že brazilský stát je v mnoha oblastech zranitelný. Eh, Brazílie byla opravdu eh, překvapená tímto narušením. My máme přátelské vztahy v historii se Spojenými státy. Ty vztahy s USA jsou stále Ehm, v pořádku. Paní prezidentka brazilská byla pozvána na státní návštěvu panem prezidentem Obamou a prostě tato návštěva státní byla pouze odložena. Naše vztahy jsou tedy ehm, v pořádku, stále normální, ale existují tady překážky, které musí být překonány během jasného dialogu a i přes eh, informace americké velvyslankyně v Brazílii. Podle těchto informací severoamerická vláda a prezident Obama udělají všechno pro to, abychom, aby se zrevidovali různé postupy. My máme tu naději, že všechno toto povede k tomu, že Spojené státy se kterými máme historické a kulturní vztahy, tak aby tyto vztahy nadále pokračovaly. Ale zároveň uvažujeme a analyzujeme aktivity naší zpravodajské služby, pokud jde o telekomunikace a bezpečnost. Dostali jsme, nebo máme mnoho návrhů a podnětů. Brazilský stát je zemí, která čelí mnoha výzvám, a zatím jsme neměli možnost eh, učinit investice, které by nám umožnily čelit internetové válce. Internetová válka, stejně jako globalizace, je něco, co nemůžeme popřít. Jedná se o takovou tu realitu, která tady je, proto musíme se sorganizovat a musíme uskutečnit doporučení vládě v rámci komunikace, v rámci spravodajských služeb, či se to týká té potřeby, abychom my byli eh, samostatní eh, v oblasti takovýchto projektů, které by nás mohly chránit. Například Německo má velmi eh, moderní eh, systémy a přes tyto moderní systémy tam docházelo k odposlouchávání. Například mobil eh, paní Merklové byl napíchnut a my víme, že v Německu mají dlouhou tradici výzkumu a vědy a ani Německo nebylo schopno se chránit proti eh, těmto útokům. Takže my proto musíme eh, zdvojnásobit eh, naše úsilí a chceme počítat s pomocí parlamentu evropského, tak abychom mohli se vrátit k respektu našich zájemných vztahů a obnovení důvěry. Děkuji mnohokrát pane senátore, za toto příspěv, příspěvek a také paní senátorce. Děkuji a určitě víte hodně o tomto tématu a jsme vám velice vděční, že jste si udělali pro nás čas. Nezdá se, že bys někdo hlásil, chcete ještě něco říci? Ano, na, k tomu? Já bych se chtěla eh, zeptat našich eh, přátel, z brazilského senátu, zdali dvojstrané dohody mezi USA a Brazílií, například eh, dohody o cestujících, to jsou ty slavné údaje PNR, či jiné dohody o spolupráci v boji proti terorismu, tak zdali Uvažujete o tom, že by toto šetření mohlo mít dopad na tyto dohody. My, jakožto Evropský parlament, jsme požádali o e, pozastavení platnosti těchto dohod až do momentu, kdy nebudeme mít záruku spočívající v rámcové dohodě o ochraně osobních údajů a co by odpovídalo našemu modelu ochrany soukromí a respektování základních práv občanů. Počítáte s nějakým postupem? Děkuji vám za tento dotaz. Ano, my analyzujeme některé z těchto dohod, ale zároveň jsme ještě nedošli k žádnému závěru. Zatím jsme se nerozhodli pro pozastavení platnosti těchto dohod. My si myslíme, že toto musíme nejdříve dobře sanalizovat, než bychom přišli s nějakým doporučením v tomto smyslu. Co se týče našich vztahů se Spojenými státy, našich hospodářských vztahů, tak eh, tyto hospodářské vztahy nebyly tímto dotčeny. Paní prezidentka to řekla jasně a také parlament. A to, že iniciativy, ke kterým přistupuje Brazílie, náš výbor i vláda, takže by neměli eh, zasahovat do našich vztahů. Nicméně v konkrétní moment přistoupíme k rozhodnutím, která budeme považovat za vhodné. Neměli jsme možnost hovořit o všem, ale brazilská vláda už přistoupila k některým velmi důležitým interním opatřením a tato opatření už vstoupila v platnost. Federální vláda nás plně podpořila, náš výbor, například co se týče informací, o které jsme požádali. Potom tato eh, konference, která se bude konat, bude velmi důležitá. Pan eh, Ferraso řekl, že Spojené státy mají obrovskou hospodářskou, vojenskou i technologickou sílu, ale to není důvodem pro to, aby se eh, chovali takto, jako kdyby moc byla výlučně v jejich rukách, například co se týče telekomunikací. V roce 2001 internet nebyl tak důležitý jako v roce 2013. Internet je komunikačním prostředkem, který se stal velmi důležitým, ale v roce 2020 bude ještě důležitějším. Technologie je všude. Eh, v obraně státu, v životě osob. Prostě technologie je věc zásadní. A proto Brazílie má za to, že jakákoliv legislativa, ať už je to národní legislativa či národní dohody, takže musí být dodržovány. Především dohoda mezi námi musí zaručit všechna práva severoamerickým občanům, tak jako nám. Jestli oni chtějí mít určité zároky, tak my také. My, my jsme přesvědčeni o tom, že musíme spojit síly. Vyjádření Evropského a Brazilského parlamentu by byly relevantnější, když by se k ním přistupovalo společně. Proto je důležité zdůraznit potřebu toho, že musíme kráčet společně. A já závěrem bych se vás chtěl zeptat, vážení poslanci a poslankyně, Edward Snowden nás požádal o azyl. My jsme došli k závěru, že by mu měl být udělen azyl, protože udělení azylu je otázka národní svrchovanosti. To nemá nic dočinění s obchodními či hospodářskými vztahy. A navíc naše diplomacie má dlouhou tradici v udělování politického azylu. A můj dotaz by byl tedy následující některé země, které jsou zastoupeny v Evropském parlamentu. Kdyby vy jste dostali tuto žádost o azyl, tak eh, vy jste blíže Rusku. Jak byste na to reagovali? Jak byste nad tím uvažovali? Jak by se reagoval eh, Evropský parlament? Pan Snowden je blízko a může vám umožnit mnoho, eh, poskytovat mnoho informací. No. Nezačínejme s Ruskem, ale děkuji vám za váš příspěvek. Každopádně existuje symetrie mezi našimi vyšetřováními, mezi naší situací. To, co se v Brazílii děje, je pro nás skutečně užitečné a opravdu nám pomáhá to, co děláte vy srovnáme naše poznámky, budeme s vámi v kontaktu, protože bude velmi užitečné vědět, jak zvládáte ty skutečně globální otázky toho, jak se zachází s občany. Děkuji vám, že jste si vyhradili čas dnešní odpoledne na nás. Děkuji vám. Opravdu jsme velmi rádi a, jak říkám, zůstaneme v kontaktu. Díky. It is it was important uh, to... Jenom bylo důležité odpovědět na otázky našich kolegů. Jestli jsem to dobře pochopila. Pokud já vím, Ano, pokud já vím, většina států EU nedostala tuto žádost o politický azyl od pana Snoudna, i když se o tom hovořilo. A je pravda, že v některých zemích, v Německu, nevím, možná Birgit by k tomu mohla něco říci, tak tam jsou skupiny, které mají o to zájem, ale k žádné formální žádosti nedošlo. V každém případě naši američtí kolegové, kteří zde byli dnes, tak pouhá perspektiva toho, že by pan eh, Snowden by se eh, zde vystoupil prostřednictvím videokonference, tak nám řekli, že by se na to nahlíželo velmi negativně ve Spojených státech, protože pan Snowden není oznamovatelem, ale je zrádcem. To je eh, věc, kterou jsme vzali v potaz, ale už existuje rozhodnutí Evropského parlamentu, tak abychom si mohli vyslechnout svědectví pana Snowdena a to brzy. Děkuji kolegové, budeme muset skončit. Děkuji za váš čas. A děkuji kolegům, poslancům za to, že se dostavili. Děkuji také tlumočníkům za jejich schovývavost. Děkuji. Bronze is a point of order. I understand. Já mám za to, že budeme pokračovat i zítra ráno. Ale rozhodnutí uskutečnit eh, toto slyšení zítra, to jsme přijali minulý pátek, já už eh, jsem si koupil lístek na cestu domů, takže doufám, že jak si zatlačíte slzičku, i když tady nebudu, že to přežijete, ale myslím, že bychom měli zkrátka dostatečně v předstihu oznamovat jednání. Samozřejmě neříkám, že to je vaše chyba. Snažíme se být co nejtransparentnější. asi zřejmě došlo k mm, nějakému technickému problému, aby se zajistilo e, rozdání těch pracovních dokumentů, to nebylo snadné. Mám ještě další věc, která je zdržená od včerejška. Já zdo, přijímám zodpovědnost. Asi, asi toto je tedy to, co se stalo. A pak ještě pana Greenwalda no tady budeme mít. sekretariát skutečně usilovně pracuje na sestavování tohoto programu. Musíme ocenit, jak se tato, toto vyšetřování řeší. Ale to například že nebrání tomu, abychom vás informovali o budoucích eh, zasedáních. A jenom toto jsem chtěl říct jako určitou technickou kontextuální poznámku.